Dear colleagues, it is time to start. We will... Milí kolegové, milé kolegyně, nastal čas, abychom začali. Čekáme ještě na některé kolegy, ale už eh, máme sklus. Na řadě je bod 17 pořadu jednání. Jde o rozpravu eh, k návrhu zprávy ke kaseinům a kaseinátům, a to pro učeným k lidské spotřebě. Konkrétně mají to zrušení směrnice 83 417. Já přidám slovo sám sobě, protože jsem zpravodajem. V březnu 2014 komise zveřejnila návrh směrnice o zbližování legislativy v členských státech, tam, kde se to týká kaseinu a kaseinátů určených k lidské spotřebě. Ve své návrze, návrhu návrhu komise navrhuje zrušit směrnici 83 lomeno 417, která se týká zbližování legislativy členských států a to se týká eh, některých mléčných proteinů, konkrétně kaseinu a kasenátu, které jsou určené k lidské spotřebě a navrhla je nahradit, nahradit to směrnici kvůli třem hlavním důvodům. Jednak jde o to, aby bylo možné sladit pravomoci udělené komisi Ehm, pokud je o akty přenesené pravomoci nebo prováděcí akty, souladu se smlouvou fungování Evropské unie a potom chtěla přizpůsobit stávající ustanovení dalšímu vývoji v oblasti potravinového práva a za třetí chtěla ehm, přizpůsobit požadavky na složení ehm, potravinářských kazeinů, přizpůsobit je mezinárodně normě, to znamená Codex Alimentarius. Eh, jde o 12 maximální hranici vlhkosti, původně to bylo 10%, a pak maximální hodnotu eh, mléčných tuků, potravinářských eh, kafeinů, a to eh, kyselých, v hodnotě 2% oproti původním 2,25%. Aby umožnila rychlou rychlé zblížení v budoucnosti příloh 1 a 3. 3 to znamená, to jsou ustanovení, které se týkají kyselých potravinářských kaseinů Eh, sladkých eh, a eh, potom také složení kontaminace a tak dále, tak je zapotřebí ustanovení přizpůsobit novému technickému pokroku a komise proto navrhuje přijetí aktů v přenesené pravomoci. Ehm, co je upraveno těmito předměty? kaseiny a kasenáty, sice to není určeno finálním spotřebitelům, ale pouze dalším eh, subjektům, eh, podnikům, tak přesto je důležité, aby potravinářské odvětví mělo nezbytné údaje k označování konečných produktů, zejména se to týká alergenů. V důsledku toho eh, návrh obsahuje ustanovení, které se týká označování kaseinu a kaseinátů, které jsou určeny k lidské spotřebitelům a to v článku 5. Pokud povinné informace, které jsou v tom článku 5, nebudou uvedeny na obalech nebo označeních, tak eh, příslušné produkty nebude možné eh, prodávat, eh, jakožto kasejny nebo kasejnáty, a to potravinářské, ani je nebude možné používat k přípravě potravinářských produktů. Díky tomu budou moci spotřebitelé činit informovaná rozhodnutí, zejména ti, kteří mají nějaké alergie nebo intolerance. Obecně návrh komise hodnotím pozitivně, ale některé aspekty navrhuji změnit, zejména pokud je o zblížení s kodexem alimentarius, tedy mezinárodní normou. Myslím si, že to je velmi důležité a díky tomu eh, subjekty v potravinářském odvětví budou mít rovné podmínky a rovné zacházení. Kromě toho jsem navrhla také některé technické změny, tak abychom dosáhli plného sladění s kodexem alimentarius, zejména jde o Pozměňovací návrh číslo 5 přílohy 2 a pozměňovací návrh číslo 2 a u bodu prábole 7. Pokud je o změnu příloh, tak eh, komisi by tyto pravomoci pro eh, změnu příloh neměly být eh, svěřeny na dobu neurčitou, ale na dobu omezenou třeba 5 let. A závěrem datum provedení Eh, směrnice, kterou zkoumáme. Mělo by to být 6 měsíců po vstupu eh, v platnost dané směrnice, byť je to ambiciozní, ale realistické. To, co navrhuje komise, to je 31. březen 2015, tak to myslím, že datum, které je příliš eh, blízko okamžiku, kdy o tomto diskutujeme. A z mé strany to je tedy vše k tomuto tématu. A teď se vracím do své roli předsedy a dám hned slovo stínovým zpravodajům. Začneme kolegyní Melior za SAD. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und äh, vielen Dank auch an Sie als Berichterstatter. Ähm, Sie haben schon Děkuji, pane předsedo, děkuji vám také jako zpravodaji. Vy jste řekli, že jde o technickou směrnici. Ah. Sie haben schon darauf hingewiesen, Herr Berichterstatter, es ist eine vorwiegend technische. Pane zpravodaj, vy jste už poukázal na to, že jde zejména o technickou směrnici z roku 1983. Nový návrh by měl tuto směrnici nahradit a netýká se konečných spotřebitelů, ale výrobců, eh, kteří používají kaseiny a kaseináty a vzájemně neobchodují. Nicméně informace o kaseinech a kaseinátech jsou i tak důležité kvůli tomu, aby potom eh, výrobci měli k dispozici příslušné informace také pro konečné spotřebitele. Zejména se to také samozřejmě týká alergiků. Z toho jsou důvody pozměňovací návrh, který jste přednesl, podporujeme, respektive ty změny, které ve zprávě navrhujete. No, myslím, že s tím můžeme souhlasit a to tež platí také pro všechny ostatní eh, návrhy, vaše návrhy. A ještě jednou vám děkuji za předložení této zprávy a doufám, že se brzy dostaneme trochu kupředu. Ale přesto všechno mám ještě dotaz na komisi. Má být zrušena tady to směrnice z roku 1983 a v článku 7 odstavci 1 je taková pojistná doložka, v případě rizika pro zdraví eh, lidí mají členské státy eh, možnost pozastavit uplatňování této směrnice. Je to taková pojistná doložka, kterou už v tom novém textu jsem nenašla. Takže by mě zajímalo, proč byla vypuštěna, jaký je důvod pro vypuštění té pojistky. Děkuji. Pan Vítejmer. Yes, thank you, Chair. Thank you. Děkuji, pane předsedo, pane zpravodaji. Myslím, že je důležité zdůraznit, jak důležitá je produkce kaseinu. Eh, ve Spojených státech se jich eh, vyrobilo v loňském se 50 tisíc a, a vyváželo 27 tisíc tun. To je víc než 200 milionů eur. A je to velká spotřeba mléka, to je myslím, 200 kg mléka na jeden kg kaseinu. Je dobře s tím zabýváme, protože dosávadní legislativa pochází z roku 1983. a e, je třeba, abychom drželi krok s dobou. E, mléko se e, presuje přes membránu, což ho Eh, rozkládá na různé složky, ale kromě toho máme také už novější technologie. A já bych tedy proto chtěl poděkovat zpravodaji a eh, velice ho podporuji. Jenom bych ještě eh, připomněl, že je třeba, aby ta legislativa byla plně v souladu s FAO a VTO. Děkuji. Pan Kalt. Eh, pan Eckhout slíbil, že eh, bude mluvit 30 minut, ale možná to můžu udělat eh, kratší. Ano, je to velice hm, technické, ale je to hm, také důležité téma. Pravděpodobně nebudeme podávat pozměnací návrhy, poněvadž je to velice dobře zpracováno. Podpora ze strany zelených tedy. Eh, komise se snaží v příloze eh, o přesun do delegovaných eh, aktů a výjimečně je to celkem v pořádku, že se tyto přílohy dávají do delegovaných aktů, to potom usnadní budoucí, budoucí změny. Takže já tady vám blahopřeji a dospěl jsem ke konci. Ano, děkuji. Eh, ale dnes odpoledne máme čas. Tak a jestliže se nikdo další nehlásí do debaty, dám slovo komisi. Eh, máme tady jednu otázku od paní Melio, eh, kdyby nám k tomu tedy mohla komise něco říci. Děkuji, pane předsedo a děkuji vám za slovo k této technické, nicméně eh, důležité eh, věci. Já jsem z DG Agri Nikoli Sante. V rámci DG Agri je jsme právě toto téma zpracovali do podoby návrhu a naší snahou je, aby náš mlékárenský sektor eh, srovnal krok eh, s konkurenty, jak již řekl jeden z vás. Je to důležité pro evropský průmysl, pro růst a zaměstnanost a my v komisi eh, s potěšením vidíme, že tuto iniciativu podporujete. Co se týče článku 7.1 směrnice z roku 83, v tomto ustanovení, jak mm, pan poslanec řekl, eh, byla speciální nebo konkrétní eh, pravomoc členských států zasáhnout v případě nebezpečí či ohrožení. Eh, to to ustanovení už v našem aktu nemusí být, nedáváme to tam, poněvadž už je to ve smlouvách a v obecných principech eh, potravinářské legislativy. Čili není eh, třeba to zde opakovat, eh, nicméně samozřejmě, že ta pravomoc členský státu zasáhnout v případě ohrožení veřejného zdraví zůstává v roce 83 tomu tak zatím ještě nebylo, byla jiná situace, ale dnes eh, je to už eh, součástí obecného, obecných principů eh, pro potravinářskou legislativu EU. A dovolíte-li ještě dvě drobné poznámečky k navrhovaným pozměňovacím návrhům, pane zpravodaji? Já se domnívám, ale nemusí to být pravda, že v pozdějacím návrhu 2 se odkazujete na úvodní číslo 7 a e, zcela správně se tam vaše zdůvodnění e, soustředuje na efekty, takže e, je tam, měl by se tam objevit zpracující pomůcky a místo additives alkalins. To je tedy správně, ovšem ve vašem pozměňovacím návrhu eh, používáte jenom processing aids, tedy ty pomůcky pro zpracování, což eh, možná eh, vám tam tedy vypadly pouze ty food additives, příměsi do potravin, je to taková jenom drobná poznámečka. Pokud se týče pozměňovacího návrhu číslo 5, Chtěla bych se jenom ujistit, že situaci rozumíme správně, tedy a stejně parlamenty komise. Pokud to rozumíme správně, vy navrhujete, aby se konstatovalo, že minimální obsah mléčného proteinového kaseinu by se neměl kalkulovat ze sušiny, ale z hmotnosti celého produktu. Čili vy tam necháváte těch, tuším, 88%, ale na základě produktu. Já musím říci, že eh, pokud to tak bude, eh, tak eh, nebudou naši producenti na tom stejně jako konkurenti a Eh, tady jeden příspěvek zmiňoval už eh, čísla, pokud se týče produkce a exportu. My exportujeme 50 kazejnové produkce. Je to produkt s vysokou hodnotou, pomáhá to našemu mlékárenskému průmyslu. Dovozujeme, eh, dovážíme pouze velmi málo a většinou tedy neurčených pro lidskou spotřebu. Čili Eh, hrozba ze třetích zemí tady neexistuje. A myslím si, že tedy opravdu chceme, abychom, aby naši producenti měli stejné podmínky jako světoví. A já tedy byli, bychom rádi, kdybyste tedy eh, vyšel eh, z toho výpočtu eh, se sušiny, se extraktu sušiny. Děkuji vám za užitečné návrhy. Termín pro podávání pozměňovacích návrhů je 3. únor v poledne a hlasování ve výboru 23. nebo 24. února. A teď můžeme přejít k dalšímu bodu. A to je Evropská strategie energetické bezpečnosti. Jak víte, eh, hladním výborem je zde výbor ITRE a my podáváme stanovisko. A já dávám slovo bezprostředně paní Maria Kilonen. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kun me... Vážení kolegové, když hovoříme o energii, tak mluvíme také o společné nutnosti pro všechny Evropany. My se zde zaměřujeme v parlamentu na ten celkový obrázek a často zapomínáme um, různé hrozby, kterým čelí naši občané. Bezpečnost dodávek energie je konkrétní eh, otázka, která eh, ovlivňuje pocit bezpečnosti. Samozřejmě musíme mluvit o kritické infrastruktuře, různé závislosti a o penězích. Na bod chci připomenout velice důležitou otázku, kterou kolega mm, Liotis také z, ho zmínil ve výboru ITRE. Pokud chceme zajistit um, stálou, stále dodávky energie, musíme Eh, také zajistit eh, dostupné ceny. Eh, všichni potřebují energie, i chudí. Nedostatek energie je skutečný problém. Každý čtvrtý Evropan žije v energetické bídě a když ceny stoupnou, je, pak je ještě ob, to ob, situace obtížnější pro lidi se středním příjmem. Když mluvíme o klimatických změnách, extrémním počasí, to všechno tu situaci ještě zhorší. Uh, Nemůžeme um, mluvit o dovozu a vývozu energie, jako kdyby to bylo něco uh, odděleného od každodenní běžné zkušenosti občanů. Energie nás činí zranitelnými. EU dováží více než polovinu spotřebované energie. Obzvlášť jsme závislí na ropě. E, miliarda denně, to je obrovský účet stále závisíme na e, ropě a není to dostatečné. Toto je obrovský účet, musíme začít šetřit. Energetická účinnost je jedno z hlavních témat mého návrhu. E, velice brzy e, budeme muset být účinnější, nízkokarbonový. Na tom se všichni shodneme. Musíme hledat cesty, jak dosáhnout našich cílů společná energetická strategie může být odpovědí na různé výzvy, které souvisí s klimatickými změnami. Bezpečnost dodávek, obnovitelné zdroje, cíle, eh, udržitelné energie, energetický mix, bezpečnost dodávek, energetická bezpečnost, rozvoj inovativních technologií musíme řešit všechny tyto věci najednou, protože spěcháme. Takže komplexní strategie musí být založena na stávajících politických nástrojích. Dlouhodobě je naším cílem přejít k nízkokarbonové ekonomice do roku 2050. Již máme cíle 2030, co se, týče, co se týká směrnice o energetické účinnosti a mm, směrnice o budovách. Eh, musíme se zaměřit i na toto. Implementovat všechny tyto záležitosti, co se týče budov, eh, bydlení, eh, dopravy, tak tady lze hodně zlepšit. Výsledky budeme mít pouze, když opatření budou prezentována společně, aby je podpořili všechny členské státy. Proto doufám, že společně vyzveme komisi, aby prezentovala konkrétní opatření, akční plány, legislativu, jak krátkodobého, tak dlouhodobého hlediska. Musíme začít rozvoj nízkokarbonové ekonomiky a musíme začít um, používat zdroje obnovitelných energií. Musím říci, že obnovitelné energie jsou alternativou um, smart sítě, uh, systémy uskladnění jsou v dosahu, pokud zastavíme vývoj, tak eh, já jsem pečlivě naslouchala různým řečníkům, různým frakcím, eh, co se týče názoru na energetickou bezpečnost a snažila jsem se najít rovnováhu mezi různými očekáváními. I v takto krátkém textu je tedy obtížné tam začlenit celou energetickou revoluci. Já se těším na společnou debatu a názory členů tohoto výboru. Také se chci vrátit k soběstačnosti a úsporám. Já jsem ze severního Finska, z oblasti, kde příroda vždy byla velice střídmá. Vždy jsme museli bojovat za naše e, přežití. Co jsme se naučili, je, že Každý se musel postarat sám o sebe. Nikdo neví, jak bude vypadat zítřek. Vždy dnes musíme šetřit na zítřek. Ehm, když ma, e, díky vašemu pozemku, vašim e, schopnostem lovit a podobně, to byly vaše garance přežití. Ehm, bezpečnost, efektivita, účinnost, to by mělo být takovou zásobou pro nás do budoucna účinnost eh, opatření, které jak ho dosáhnout, bychom, tady bychom neměli, se, díky tomu bychom se nemuseli tak obávat v závislosti na externích zdrojích a vysokých cen, nebo životního prostředí. Proto účinnost energetická by měla být nejdůležitější ústřední myšlenka v tomto výboru, když hovoříme o energetické strategie. Chci poděkovat za ehm, dobrou spolupráci jednotlivých frakcí. Děkuji paní Gardíny za EPP. Děkuji, pane předsedo. Hned na začátek musím kolegům říci, že za EPP eh, zastupuji kolegu Mela. Bohužel dnes eh, tento okamžik nemohl být přítomen a poprosil mě, abych se s vámi podělila o některé připomínky, které mi předal. Já vám je přečtu a příště to bude určitě vyčerpávající, ale velmi stručně, jaké jsou připomínky. Za prvé, prosperita, bezpečnost EU závisí na energetických zásobách, a to stabilních a v dostatečné množství. Mechanismy energetické solidarity v Evropě, a to již stávající mechanismy, bychom měli posílit. na to tak, aby EU byla připravena na to čelit případným přerušením dodávek energie. Všichni víme, že na toto téma už se hovořilo, došlo ke zlepšení. A poté, co jsme si vyslechli také úvod paní zpravodajky víme, že jde o oblast, kde bychom měli vynaložit ještě další úsilí, měli bychom se zlepšit. A je také důležité zlepšit koordinaci energetických politik jednotlivých států a posílit kapacitu EU, eh, vydávat předpisy, které se týkají eh, vnější energetické politiky. Je třeba dokončit trh s energiemi a Evropa musí realizovat eh, funkčnější energetický trh, který bude integrovanější. Evropa musí eh, rozvinout propojení, tak abychom ukončili izolaci některých členských států, které se musí připojit k těm stávajícím takzvaným energetickým ostrovům. Eh, jednak to přispívá nejenom k bezpečnosti eh, a zabezpečení energie, ale také k dokončení energetického trhu a podporu hospodářské soutěže, to propojení, ty interkonektory a dokončení eh, energetického trhu jsou hlavní faktory modernizace energetických systémů v členských státech. A to efektivním způsobem z hlediska nákladů, protože zajišťují obecný prospěch jak pro výrobce, tak pro spotřebitele. Je nezbytné podporovat diverzifikaci zdrojů dodávek energie, a to platí jak pro trasy dodávek, tak pro eh, producenty. Samozřejmě absolutní prioritou je plyn a elektřina. Je také nezbytné investovat do čistých ekologických energií například energie z mořských zdrojů, z přílivu, odlivu, tak to by mohl být jeden z nejlepších způsobů, jak produkovat ekologickou energii. To znamená, musíme investovat také do obnovitelných zdrojů energie i s ohledem na kapacitu EU využívat také takovéto zdroje. Děkuji vám za pozornost a příště se vyjádří sám kolega, kterého jsem zastupovala. Děkuji, pan, paní Darli. Thank you, colleagues. Děkuji, pane předsedo. Eh, Eh, já budu hovořit v maltštině. Tak především chci poděkovat Marily Kilonenové, naší zpravodajce, za to, že do svého stanoviska zapracovala většinu návrhů. Energetická bezpečnost je základem každé energetické politiky. Já jsem z Malty, členské země, s malým a izolovaným energetickým systémem. Chápu, že zabezpečení dodávek u nás není zcela jisté. Já věřím, že eh, bezpečnost, solidarita a důvěra musí mít prioritu v Evropské unii. Nedávné zkušenosti jasně ukázaly, že tady je třeba něco udělat velmi rychle změny na evropském trhu se v, posledně, v poslední době eh, točí kolem zabezpečení dodávek plynu do Evropské unie, ale máme mnohé příležitosti, eh, jak si diverzifikovat eh, diverzifikovat zdroje a zároveň otevřít vlastní zdroje. Já mám pět poznámek. K diversifikaci. Je zde jasný potenciál synergii mezi přírodně bohatými zeměmi Severní Afriky a EU. Myslím, že význam tohoto regionu roste, poněvadž se stále objevují další zdroje v této oblasti. Čili eh, takový plynový hub pro Středomoří by měl patřit mezi priority. Za druhé, je třeba přemostit mezeru eh, mezi současnými emisemi v dopravě a eh, zeleno, eh, zeleným dopravním systémem. Pokud se týče dopravních paliv, tak tady je skutečně eh, udělat velké kroky k tomu, aby se posunuli eh, k zelenějším alternativám. Zejména je třeba pro těžká vozidla a to i námořní eh, propagovat skapalněný zemní plyn. Dále energetická účinnost a obnovitelné zdroje. To je velice důležité a Toto bychom měli posilovat pomocí fotovoltaiky a e, posilováním energetické účinnosti. E, k tomu určitě přispějí také inteligentní elektroměry a tak dále. Můj čtvrtý bod. Já jsem pro další výzkum a inovace v energetice a jsem zastáncem nových technologií, ovšem ten vývoj musí e, být e, hospodárný. E, je třeba, abychom třeba využívali solárních panelů, které mohou fungovat například na mořské hladině. No a poslední věc, solidarita a důvěra je velice důležitá pro naši energetickou bezpečnost a předpokladem tady toho a předpokladem vnitřního trhu je dobře propojená celoevropská energetická síť. Eh, pro evropskou strategii je důležité, aby žádná členská země nebyla izolována od společných plynových a elektrických sítí. V této souvislosti eh, bych byla pro prioritu Eh, evropských, tedy eh, eh, evropských projektů pro investice podporované Evropskou unii. Paní Višněvská, děkuji vám. Naopak, tedy na rozdíl od autorky se domnívám, že ne všechny problémy související s energetickou bezpečností lze řešit společně evropsky. Domníváme se, že eh, Unie příliš zasahuje do rozhodnutí eh, z členských států, například v oblasti využívání domácích zdrojů. Naopak eh, oceňuje přínos Unie tam, kde je nepopiratelný přínos, například budování infrastruktur, infrastruktury taká, takové, které nám eh, umožní eh, ten uskutečňovat princip solidarity nebo třeba eh, zateplování budov, případně skladování energie. Do budoucna mm, předpokládáme, že k tomu bude patřit také politické, politická podpora, například při vyjednávání dlouhodobých cen za zemní plyn, Eh, s externími dodavateli. Eh, kromě výhod je třeba si ještě uvědomit, že zajištění energetické bezpečnosti je především úkolem členských zemí. V souhladu se smlouvami eh, oni nesou odpovědnost za své vlastní energetické portfolio. Některé politiky Evropské unie ovšem nesnadňují využívání tohoto práva. Je to proto, že klimatická politika eh, nedostatečně eh, zohledňuje rozmanitost členských eh, zemí. Například Polsko a další členské země se dekarbonizace při dekarbonizaci své ekonomiky nevyhnou obrovským nákladům. A bohužel tady máme také určitý rozpor eh, s cílem energetické bezpečnosti, neboť to znamená nejenom dostupnost energie, ale také za dostupné ceny. Děkuji vám. Thank you, chair. Děkuji. Děkuji za velice kvalitní návrh zprávy. Ehm, mm, za sebe já mohu říci, že naše skromná přání byla zohledněna. V návrhu zprávy musíte eh, dát všechno na jednu stránku, protože se nám, to je, a to je vždycky velká výzva. Já vás proto dnes nebudu obtěžovat um, příliš mnoha pozměňovacími návrhy do budoucna. My víme, že závisíme na fosilních energiích v Finsku, v pobaltských zemích, velmi závisíme na uh, zemním plynu a ropě z Ruska, což je komplikace, která je zajímavá. Jak víte, technologické standardy v Rusku a také e, pracovní kulturu tam. Takže když e, jsou e, ropná a plynová pole, tak tam se e, produkuje obrovské množství CO2. I když čím nižší jsou ty technologické standardy, eh, tak tím více CO2 se dostává do atmosféry. Tím, že eh, na ně budeme tlačit, aby se byli více vědomy životního prostředí, ekologických hodnot, tak pomůžeme i sami sobě. Musíme ale více diverzifikovat a v budoucnu potřebujeme, budeme potřebovat biopaliva, budeme potřebovat eh, podporu investic, nepřímo podporovat inovace. I když to tedy bylo krátké stanovisko, tak eh, je před námi dlouhá cesta, než dosáhneme toho, co chceme dosáhnout. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Pelišiny. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, milé kolegyně, chtěl bych poděkovat mm, paní zpravodajce, panu panu zpravodajovi a chtěl bych mm, něco řík, říct i v reakci na to, co říkala kolegyně za SAD, když hovořila o nových eh, zdrojích v Africe. Před několika měsíci se plně vyvíjely tyto události kvůli eh, novým technikám těžby. A tyto nové techniky těžby eh, často přes eh, hydraulické štěpení drasticky snížily náklady na těžbu. Jednak jde o určitý typ plynu a písky. A to mělo obrovský dopad, protože tyto techniky potřebují ale obrovské kapitálové dotace, injekce. Ehm, u ropy je cena nad 85 barelů za dolar, aby vás vám vyplatilo amortizovat náklady. A je to tedy poměrně tvrdý boj na jedné straně mezi rezistencí Ruska, USA a Saudské Arábie Eh, tam budou eh, samozřejmě na úkor toho ještě náklady na životní prostředí a na úkor občanů. my si proto myslíme, že eh, udržet dovoz prostřednictvím interní těžby to může vyřešit situaci krátkodobě, ale nikoli z dlouhodobého hlediska. A z tohoto důvodu tlačíme v tomto stanovisku na to, abychom úplně opustili pevná paliva. A myslím si, že eh, bychom v tom měli být osvíceni jakožto výběr, výbor a eh, podporovali eh, odklon od fosilních paliv. Děkuji. Pan Balco. Elnök úr, köszönöm a szót. Szeretném kihasználni, hogy a délelőtti szavazási jelenléthez képest. Já chci využít příležitosti protože nás je trošičku méně než dopoledne, takže bych chtěla promluvit trošku déle, pokud je to možné, než minutu a půl, ale skončím s projevem, až předseda signalizuje, že už musím končit. Věřím, že je důležité, aby všechny energie, které potřebují také chudší občané, když mluvíme o zabezpečení dodávek, mluvíme o infrastruktuře, dostupu, zdrojích. A často, málo kdy tedy myslíme na to, že dodávky znamenají, že lidé si mohou dovolit energii za dostupnou cenu. Zelená frakce zastává e, velice radikální stanovisko. My samozřejmě souhlasíme s názorem zelených a jsme toho názoru, že energie musí být k dispozici všem. Eh, chceme být nezávislí energeticky, nechceme záviset na ruském zemním plynu, nechceme eh, být závislí na transitních cestách a tak dále. To je všechno hezké, ale jaká je alternativa? Jenom tím, že používáme věnovou, větrnou sluneční energii, tak tím eh, nemůžeme zajistit potřebné dodávky. Myslím, že se shodneme, že energetická účinnost je velmi důležitá, ale i k tomu potřebujeme finanční podporu. Když mluvíme o nových technologiích, mluvíme eh, sluneční, obnovit eh, větrné energii, tak I vy jste byli z minulého, minulosti v parlamentu, nevím, zda si vzpamatujete na ten projekt. Tehdy jsme věřili, že energetické problémy Evropy vyřešíme tím, že budeme používat sluneční energii z severní Afriky a um, přepravíme ji do Evropy. Jak vidíte, vzhledem k situaci v tomto regionu, tak tento projekt eh, nezajistí naše potřeby. Hmm. Větrná energie se zase nedá ukládat, to je další problém. Větrná energie je nevypočitatelná a to je velký problém. Jaderné energii. Když mluvíme o tom, že chceme eh, kles, eh, snížit emise CO2, musíme mluvit i o jaderné energii. Mnoho amerických vědců eh, sestavil otevřený dopis, pro, který je pro využívání jaderné energie. Mm, mezi těmito vědci je i jeden, který Um, zdůrazňoval, že klimatické změny jsou, můžou znamenat velký problém pro svět. A také on uh, se vyslovoval pro další rozvoj jaderné energie. Kromě toho, další, další renomovaní vědci soudí, že jaderná energie by mohla být cestou. Když tedy mluvíme o nižších emisích CO2, Nesmíme mluvit jenom o větrné sluneční energii. Samozřejmě eh, větrná sluneční energie potřebuje podporovat výzkum také, ale musíme vidět i realitu. Ta realita vypadá jinak, nebude stačit. Již jsem připraven, nebo byl jsem připraven na to, že pan Eichhout bude kritický ale já se domnívám, že potřebujeme vyváženou energetickou strategii, strategii, která eh, bude odpovídat i zeleným eh, principům, ale bude reálná. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci navázat na to, co řekl poslední řečník já jsem hodně hovořila o tomto tématu v holandském parlamentu, hodně jsem pracovala na energetických projektech, ale to samo o sobě nestačí. Nemůžeme se zaměřovat jenom na bezpečné čisté energie. Musíme také uvažovat o dostupných cenách a bezpečnosti dodávek. Máme uhelné elektrárny, které jsou velmi dobré, například z Urvy. A to jsou elektrárny, které dostávaly dotace z EU, je to velice čistá energie a e, řeší fluktuace větrné solární energie. Neznamená to, že eh, musíme eh, ignorovat eh, udržitelné zdroje, ale musíme se počítat se všemi zdroji. My stále více slyšíme kritiku k solární energii, jsme stále více pozitivní, ale když lidé ve svých vlastních farmách, ve svých vlastních družstvech toto budou zkoušet, tak to bude velmi pozitivní. Já chci říci, že je dobré, že se s tématem zabýváme. Členské státy jsou, mm, přís, pří, maj, jsou zodpovědné za energetický mix. Já nebudu polského ehm, kolegu přesvětlovat o tom, že 85% uhlí není dobré. Ehm, v oblasti, kde žiju, já máme 95% eh, větrné a ty eh, mm, sítě se nehroutí. A nizozemští sousedé mm, eh, chtějí kabel, aby se mohli dovážet výhodnou německou energii. E, větrná energie, obecně energie, by měla být měřítkem internalizace externalit. Co to stojí? Co stojí každá forma energie? Citujeme tady různé vědce, říkáme to a to stojí to tolik. Eh, jaderná energie stojí 1,80 kWh, protože ještě tam toho musíme započítat i zařízení na straňování kilowatthodin a za to budeme muset platit, i když už budou ty kilowatthodiny spotřebované. Větrná energie, ta se nemusí e, ukládat, může se využívat 24 hodin denně. Takže to už se, tady se často mm, to v Evropě vytýká. My bychom, když chceme e, evropský projekt, musíme se shodnout, musíme se shodnout na pravidlech, aby každý stát nemusel vydávat zbytečně miliardy, protože všichni musí eh, jak si vytvořit protiváhu. Mě, my bychom měli nakonec zajistit stabilní ceny. Jednak v té zprávě musí být internalizace externích nákladů, ty skutečné náklady, aby tam byly. Co stojí kilowatt hodina? Z čeho? A co se týče eh, CNG, tady máme spoustu možností. Pohon eh, lodi, loděnic. Tady z toho bychom mohli hodně profitovat, kdyby Evropa byla eh, v čele a také v LNG bychom tedy Ehm, zřídili také zóny, kde budou plavat eh, lodi, které budou mít nízké emce. To je celé eh, Balské moře a tak dále. Ehm, také ehm, mm, tyto, tyto typy pohonu se musí eh, rozvíjet, to by zajistilo i pracovní místa v loděnicích, kde je, se ztratilo hodně pracovních míst. To by byl můj ná, to by byl návrh mm, paní Dali by mm, se měl odrazit v tom návrhu. Děkuji, pan Demes Becher. Vážení kolegové, bezpečnost energetických dodávek je důležitá pro občany. To je jasné z toho sdělení komise. Eh, klíčový je přístup k energiím. Bezpečnost dodávek není e, zastaralá diskuse, je to velmi aktuální. V mé zemi, v Belgii, je riziko blackoutu, výpadku z důvodu politických eh, rozhodnutí z minulosti, Existují, je třeba vytvořit plány, nebo byly vytvořeny plány pro možnost výpadku v posledních měsících. To je špatné pro ekonomiku, investice. Bezpečnost energetických dodávek znamená rozumnou rovnováhu mezi jednotlivými zdroji. Politický rozvoj na Středním východě, konkrétně na Ukrajině, vývoj tedy ukázal, jaký má dopad na naši bezpečnost dodávek. Je to tedy velmi aktuální diskuse a e, souvisí s diskusí s komisařem Ševkovičem minulé úterý. Je jasné, že komisař to dává do kontextu cílu 2020, nízkokarbonové ekonomiky konkurenceschopné my chceme, aby politika byla založena na bezpečnosti dodávek, dostupnosti, udržitelnosti. Mm. Musíme udělat prioritu z efektivního využívání energie, to znamená účinnost energetická. Obnovitelné zdroje mm, také hrají důležitou roli v udržitelné energetické politice. Současně musí být ale flexibilita pro členské státy, protože členské státy mají velice různé možnosti v hustě zalidněných oblastech, jako jsou Flandry. Obnovitelné projekty nejsou možné. Bezpečnost dodávek znamená dobře promyšlený přístup, udržitelný po delší dobu. Za druhé, když se zaměřujeme na energetickou účinnost, a členské státy musí mít možnost zvolit vlastní energetický mix, aby měli dobře cílenou politiku. Děkuji. Mission, Mr. Eh, děkuji. Nyní předám slovo komisi panu Demorovi. Um, thanks a lot for giving us, uh... Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, eh, že můžeme k tomu promluvit. Myslím, že ta dnešní debata o energetické bezpečnosti je velmi aktuální. Eh, prvé, to, co se děje na Ukrajině, ukazuje, jak důležitá je bezpečnost dodávek, ale zároveň také probíhá eh, diskuse o budoucí energetické unie. A to je také důležitá věc. Dvě poznámky k tomu, co tady dnes zaznělo. Eh, za prvé vnímám, že je zde konsensus Eh, na tom, že je důležité, abychom ten koncept energetické eh, bezpečnosti a jejich různých pilířů udrželi v platnosti. No a eh, za druhé, my jsme samozřejmě výbor Envy a víme, jak je důležité mít zdroje, mít alternativní zdroje energie. K tomu prvnímu bodu Eh, ta koncepce energetické bezpečnosti, to je něco, co komise eh, obhajovala ve svém sdělení eh, z května 2014. Část krátkodobých opatření se týkal plynové krize a především chceme upravovat poptávku, dále chceme Eh, mít zcela integrovaný a funkční trh. Za třetí chceme zvýšit vlastní výrobu energie v EU a za čtvrté rozvíjet energetické technologie, za páté diverzifikace zdrojů a infrastruktury, no a za šesté eh, posílení energetické politiky a jednotné vystupování na venek. Já myslím, že toto jsou eh, celkově eh, ty nejdůležitější věci. Pokud se týče energetické účinnosti, eh, to vítáme samozřejmě. Myslíme si, že energetická účinnost má obrovský potenciál a je to v podstatě to je ta nejlevnější energie v tomto kontextu jak už bylo řečeno, místo předseda Ševčovič byl na výboru ITRE a tam jasně řekl, že náš přístup energetické bezpečnosti a energetické unii má tři dimenze. Konkurenceschopnost, bezpečnost, udržitelnost. A proto tedy vítáme vaši současnou práci v parlamentu. Děkuji vám. Děkuji. A nyní vracím slovo paní zpravodajce, aby uzavřela debatu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, kolegové, a děkuji také zástupci komise. Nechci vás eh, politicky přesvědčovat, abyste k tomu přistupovali nějak jinak Myslím, že všichni máme své problémy národní i ekologické. Všem jasné je to, že eh, co se týče energetické účinnosti, každý může nějak přispět. A nemusí to ani být drahé. A ani si to nebude vyžadovat nad lidské úsilí. Proto si myslím, že je to výzva už pro tento den, abychom šetřili energii a udělali to pro sebe. A to je jen první krok. Samozřejmě je snadné se vymlouvat, že se nedá nic dělat a že všechno stojí peníze a spousty peněz, ale skutečnost je taková, že si musíme uvědomit, že Eh, uhlík a, a eh, ropa si vyžaduje spoustu dota, eh, dotací a miliony let. Čili musíme se soustředit na výzkum a inovace v alternativách. A nemůžeme pokračovat, jako by se nic nedělo. Jako kdybychom měli někde záložní planetu nebo dvě. Také nízkouhlíková eh, nízkouhlíková produkce energie, eh, to je eh, za prvé tedy zdrojem zaměstnanosti a za druhé chytré a inteligentní spotřeby energie. opřeme se do toho, udělejme, odveďme dobrý kus práce jako poslanci. Začněme využívat energii rozumným způsobem a budeme mít i bez, energeticky bezpečnější Evropu. Děkuji a eh, já bych vám všem přála, abychom, abyste ji nedostala 800 pozměňovacích návrhů, aby to bylo poněkud jednodušší. Děkuji. My také doufáme, že tam mnoho, mnoho pozměňovacích návrhů nebude. Tak a teď ještě Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 3. únor v poledne. Hlasování proběhne ve výboru ENVY 18. března. A teď se dostáváme k dalšímu bodu, a to je návrh stanoviska eh, našeho výboru pro výbor DV ke krizi vyvolané evolou a dlouhodobém poučení, případně jak zabránit příštím krizím. Víte jistě, že vypuknutí epidemie Eboli patřila k hlavním světovým problémům loňského roku. Mnohokrát jsme již zmínili tuto skutečnost v tomto eh, našem výboru. A eh, my jsme se teď rozhodli, že vydáme, respektive, eh, že dáme stanovisko ke zprávě z vlastní iniciativy. A já dávám nyní slovo našemu zpravodaji Josoju Aristy a Bauncovi. Gracias, presidente. Voy a intentar hacer un, un relato de estos Děkuji, pane předsedo. Já se vám pokusím říci něco o událostech posledních měsíců. Eh, Mohu vám říci pozitivní hodnocení, protože EU byla schopna jednat jako blok v takovéto situaci. A od propuknutí v březnu loňského roku virus způsobil asi 4300 úmrtí, ale od dubna došlo k bezprecedentnímu šíření. Hovořilo se o více než 20 tisících nakažených osobách a více než 8 tisících mrtvých západní Afrika je asi tím hlavním regionem, kterého se týká. Jde o přezranční epidemii. V minulosti docházely pouze k epidemii na venkově, ale teď současně ve městech i v, na venkově a v několika zemích e, Afriky. A kromě toho se objevily také nakažené osoby mimo Afriku. A je to první propuknutí této nemoci, které e, vedlo k krizovému usnesení ze strany OSN a potom komisi OSN. Otázku je, zda jsme reagovali dost rychle, zda jsme se zalarmovali dost rychle eh, loni v létě. Ehm, ti, kteří alarmovali loni na jaře, tak eh, měli pravdu, že šlo o bezprecedentní Eh, propuknutí epidemie, protože propukla na několika místech, došlo k propuknutí epidemie také ve velkých městech a tato verze viru je agresivnější, než tomu bylo u viru bylo v minulosti. Epidemie se v určitý okamžik dostala mimo eh, kontrolu a na místě byla v podstatě pouze jediná organizace, a to Lékaři bez hranic, což bylo naprosto klíčové. Pomáhali ošetřovat eh, nakažené bylo jasné, že je zapotřebí um, pomoc VHO, EU a USA. A nešlo jenom o finanční pomoc, ale o poskytnutí kvalifikovaných zdravotníků, jak z místních eh, nemocnic, tak z našich nemocnic, eh, poskytování léku a tak dále. Ale to bylo velmi dlouho, než se sliby realizovaly a v létě vypadalo, že virus je nezastavitelný. A VHO v srpnu řekl, že se jedná o mezinárodní krizi, ale eh, nespustil eh, nespustil žádnou akci teprve až pět měsíců po propuknutí, to znamená chyběla akce přímo na místě a Bezpečnostní rada OSN v září eh, prohlásila epidemiku jako za hrozbu vůči mezinárodnímu míru, ale mezinárodní společenství tak nevědělo až do okamžiku, kdy osoby nakažené ebolou přijeli do Evropy a do EU a teprve tehdy se Eh, spustil alarm a příliš životu tomu padlo za oběť. Podle mne mezinárodní reakce byla příliš pomalá a eh, neodpovídala okolnostem propuknutí. Je třeba přiznat práci VHO, ale také eh, pozdní reakci. A pozdě se ujali vedení VHO. To znamená, VHO by měla koordinovat a harmonizovat kritéria a měla by být připravena pro případné budoucí propuknutí takovýchto chorob. My musíme dodržovat také kritéria VHO. Nešlo tak o finanční pomoc a polní nemocnice. Šlo o to, že e, na začátku nebyl dostatek e, zdravotníků bylo to ponecháno na eh, národních eh, orgánech, na lokálních lékařích. A myslím si, že stále zaostáváme v naší reakci, alespoň to je můj osobní názor. Takže za prvé měli bychom být flexibilní a za druhé bychom měli být schopni se přizpůsobit epidemím, které se neustále mění. V minulosti šlo většinou o venkov a my proto nemáme dostatečnou zdravotní péči pro eh, tu změnu ve městech. A často lidé, kteří eh, onemocnili mm, i na venkově, tak eh, tam zůstali izolováni, protože nikdo nebyl ochoten je převést do eh, nemocnice nebo nikdo nebyl ochoten převést těhotnou ženu, která byla nakaženou do města. Pokud je o klinické texty, tak Eh, k těm došlo velmi pozdě. Komise mm, se zapojila hodně na konci roku, eh, nyní zahájila a podporuje také eh, výzkum v oblasti eboli a v oblasti západní Afriky, ale myslím si, že všichni bychom se měli poučit z toho, co se stalo. Mě potěšilo, že se nám podařilo zaslat více než jednu eh, miliardu za EU. Myslím si, že ten evropský příspěvek byl eh, důležitý v boji proti eh, této epidemii, ale je zapotřebí mít lepší a rychlejší koordinaci a efektivnější koordinaci mezi členskými státy a Evropská unie potřebuje Eh, se nově politicky i ekonomicky zacílit také na Afriku. Nejde jenom o otázku, jak řešit ebolu, ale v Africe je spousta dalších problémů. Takže, jak jsem řekl, eh, v naší reakci a poskytování pomoci bychom měli být mnohem flexibilnější. A podle posledních informací je potvrzeno, že eh, epidemie se zpomaluje, nicméně to neznamená, že bychom měli mm, se nechat uchlácholit, protože v Sierra Leone, Gvineje, stále ještě je, to znamená, epidemie není úplně zvládnuta, není pod kontrolou. A v minulosti došlo k tomu, že eh, virus od okamžiku propuknutí zmutoval, což se může opět eh, stát. Infrastruktury eh, ve zdravotnictví v těchto třech zemích jsou naprosto mm, narušeny a mohou propuknout velmi brzy jiné choroby, mm, například malárie. Já si myslím, že to, co se stalo v Africe, je odrazem eh, slabin některých členských států. Některé členské státy reagovaly mnohem efektivněji, některé naopak eh, nereagovaly úplně dobře. A myslím si, že ani koordinace na úrovni EU nebyla mm, zrovna výborná. Pan předsedající, děkuji nyní eh, za EPP. Paní kolegyně. Vielen Dank. Zunächst möchte ich ganz ausdrücklich. Pane předsedo, děkuji. Nejprve bych chtěla přivítat zprávu zpravodaje, i když eh, té analýze o těch důsledcích, které eh, to budou, tak tam bych chtěla ještě doplnit, že samozřejmě můžeme být rádi, eh, že počty infikovaných osob v těch nejpostiženějších zemích klesají, že již řadu dnů nebyly žádné nové nové případy. Sierra, v eh, Sierra Leone byly eh, omezení uvolněna, ale to nesmí eh, vést k nedbalosti. Musíme teď velice dobře analyzovat, kde jsme udělali chyby, kde jsme selhali a jak v budoucnu se z toho můžeme poučit, aby se něco podobného v budoucnu neopakovalo. to by byla, to by byla katastrofa. Ehm, já se chci e, připojit e, k zpravodaji, kdy e, celá řada, chci zdůraznit, celá řada osob, zdravotníků a dalších, kteří riskovali svůj život, aby na místě poděk- pomohli a výbor chce především poukázat na, na nutnost nových léků. Svět už nikdy nesmí neúčastně pozorovat takovýto vývoj. Musíme se poučit z toho, že v krizových situacích hledat udržitelné odpovědi a zajistit lepší koordinaci. V této souvislosti chci eh, přivítat jmenování koordinátora pro ebolu eh, ze strany komise, ale něco takového eh, je nutné na národní úrovni, aby existovala síť, komunikační síť mezi EU a národními státy, a to byl koordinovaný postup. Také z hlediska envy eh, ty aspekty dezinfekce, hygieny, sanitárního zařízení, hygienických zařízení, eh, přístup k pitné, čisté pitné vodě, funkční systém kanalizace, všechno je třeba zmínit velký význam mm, má to velký význam pro zdraví evropských občanů, které třeba zajistit. Proto eh, by měla probíhat intenzivní výměna informací na národní evropské úrovni. V neposlední řadě evropský eh, personál je potřeba v Africe. Bohužel mnoho z nich se stále nakazí, se nakazí. Mm, je třeba, aby existovaly minimální standardy dozoru na, pro personál, lékařského dozoru personálu, kteří se vrací z postižených oblastí a tady bychom e, měli mm, zmínit e, mm, možné symptomy a chci poděkovat zpravodaji za e, spolupráci a těším se na další práci. Děkuji nyní za Cabezon Ruiz. Děkuji, pane předsedo. Já chci na úvod poděkovat zpravodaji za eh, jeho práci. Toto, eh, toto téma se hodně změnilo v posledních měsících. Musíme stále aktualizovat zprávy data, můžeme říci, že nyní máme aktuální informace, několik obecných připomínek. Myslím, že eh, je tam celá řada konstruktivních věcí v této zprávě. Je pravda, že jsme byli svědky chyb. I VHO dělalo chyby a chovalo se poměrně nekonsistentně. Eh, musíme ale zdůraznit, potřebu větší synergie. Musíme si uvědomit, jaké chyby se dělaly a neměli bychom být ale příliš negativní naší vizi. Musíme být schopni čelit budoucím výzvám. VHO původně podcenilo rozměr této epidemie. Vnímali to jako jak tedy pozdě to bylo mm, mm, znáno až jak za mm, mezinárodní epidemii, až pak šest měsíců poté byla vypracována cestovní mapa. Můžeme říct, že ta epidemie je nyní pod kontrolou. Ehm, v srpnu byla situace uspokojivá. Když ehm, mluvíme o chování evropských institucí, je pravda, že 18.9., eh, když VHO vzal na vědomí rozměr celé e- epidemie, pak jsme začali reagovat. Je dobré však, že EU bylo schopno najít miliardu euro. Eh, komise přitom získala 500 milionů. Musíme mm, ale posilovat kredibilitu organizací, jako je VHO, ty jsou klíčové, mohou koordinovat jednotlivé země, mohou zajistit, aby státy spolu spolupracovaly a čelili výzvám v oblasti, kde je eh, to třeba. Takže musíme dělat kritickou konstruktivní analýzu toho, co se děje. 26. Eh, první OSN mm, se mm, na mimořádné zasedání a eh, uznalo ty velice obtížné okolnosti. Mm, a to, že to je jiná epidemie, než jak, jakým um, OSN, jaké OSN uh, řešila v minulosti, jako byla třeba ptačí chřipka. Některé Ehm, otázky z té zprávy jméno 26. 26.1. Je, je třeba potvrdit, musíme posílit organizaci mm, krizové pomoci e, OSN musí eh, adaptovat svoje reakce v případě naléhavých krizí. VHO koordinuje mezinárodní úroveň, my v Evropě musíme také koordinovat. Máme tady nyní komisaře pro humanitární pomoc, který je koordinátorem nebo musíme zajistit lepší dodávky léku těm nejzranitelnějším populacím. V tomto případě jsou to populace zemí, které, mm, který se dotýká ebola. Potřebujeme bezpečné dodávky léků, potřebujeme ještě 800 milionů na vyhlazení této epidemie. Myslím, že se můžeme naučit různé, různá ponaučení můžeme vyvodit z této epidemie. Já chci zdůraznit dvě věci. Potřeba spolupráce, mezinárodní spolupráce a koordinace je nutná, abychom mohli řešit výzvy, jako je tato Eh, dále zdravotní systémy nejsou luxusem. Kdybychom byli lépe eh, schopni lépe řešit v jiných zemích, některých zemích, tak eh, některé země měly lepší mm, národní zdravotnictví, takže tady je třeba podporovat zdravotní infrastrukturu tam, kde není adekvátní nebo slabá. Musíme mít cestovní mapu jako OSN pro mm, vymícení epidemií. Um, my jsme ve druhé fázi ekonomie, je to virus, který se snadno šíří, který e, může mutovat, e, je, je řada lidí stále infikována, nevíme, jaká bude jejich konečná diagnoza a musíme zajistit, aby e, nedocházelo k nákazám. E, epidemiologové tvrdí, že to je možné. Je nutné, aby EU přispělo k tomuto a 20 mm, rozvojové pomoci rozvojové spolupráce e, je třeba vyhradit na sociální služby, zdravotní služby v těchto zemích. My v EU můžeme pomoci provést analýzu mm, jednotlivých zemí, kde je, bychom viděli, kde je e, možné posílit zdravotní infrastrukturu. A za třetí vakcína. Víme, že existuje vakcína financovaná z veřejných prostředků dokončení prací je za rohem, ale ti, kteří jsou nejchudší v západní Africe, musí mít přístup k této vakcíně, k této nové léčbě. Musí být schopni zajistit, aby tato vakcína skutečně spatřila světlo světa, aby byla k dispozici a aby přispěla k vymícení této epidemie. Věříme, že toto je bezpečná, efektivní, účinná vakcína. A jak už jsem řekla, měli bychom provést pozitivní hodnocení rozvoje nebo vývoje této choroby a EU tady sehrála konstruktivní roli za EKR, pan Pěča. Předničonci. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych začít gratulací eh, paní zpravodajce, ale jako eh, u každé jiné zprávy objevilo se už pár aktualizací. Myslím, že se na ně musíme zaměřit. Především to vyplývá eh, z vědeckého bádání mm, o podstatě této choroby. Za druhé vyplývají eh, z výsledků výzkumu. Ten eh, výzkum je už docela pokročilý v etapě v etapě klinických zkoušek masových imunizačních látek. Já myslím, že by bylo dobré, aby se koordinovalo to, co dělá EU, to, co dělá OSN a mohli bychom se pokusit vykořenit ebolu eh, se snamu nakažlivých chorob. Jenomže eh, museli bychom pokračovat v dalším výzkumu, eh, museli bychom zavést masovou očkovací akci, a e, taky e, je třeba počítat e, s ještě rozsáhlou finanční pomocí postiženým zemím. Domnívám se, že jde o otázku eliminace viru, co by původce choroby. A k tomu vede, vedou sanitární opatření, případně profilaxe, což znamená očkování populací. Ještě jednou bych chtěl poděkovat. Já tedy doufám, že tyto myšlenky týkající se následné pomoci při realizaci eh, vytěsňování a kontrole, kontroly eh, této epidemie eh, potřebné jistě budou. A ještě bych poznamenal, že nesmíme zapomínat to, že máme co dočinění s státy, které jsou velmi chudé a často rozervané vnitřními konflikty. To znamená, že ta pomoc eh, by měla ve všech formách pokračovat. Děkuji vám. Děkuji paní Bere Zade. Já bych také ráda poděkovala eh, panu, paní zpravodajce a myslím si, že musíme myslet také na oběti této ničivé nemoci a jejich rodiny. Myslím, že je toho mnoho, co se můžeme poučit zde v Evropě. V našich eh, krocích a tak dále, i když eh, ta hrozba eh, dnes už pro nás není tak velká jako na začátku, ale lekce je určitě alespoň jedna a sice, že jsme měli reagovat rychleji. Proč se rozšířila eh, právě v těch zemích, kde jsme ji viděli, no tak to je tím, že eh, jsou zde určité kulturní a tradiční normy a eh, ty se musí změnit, pokud se s tím má něco stát. také eh, školení těchto lidí v tom, co by měli dělat, je eh, obtížné, eh, nicméně postupně se nám začíná dařit. Například pomáhá to, že se rozesílají SMSky na mobilní telefony, aby si, vyzývají se lidé k tomu, aby si myli ruce. To před 10-15 lety ještě nebylo. Mm, to, eh, že eh, hodně tedy eh, pokročil výzkum, tak to je velké společné úsilí mnoha výzkumných ústavů, mimo jiné jeden v mém volebním okrsku a pracuji dále na tuberkulóze, malárie a tak dále. A ten výzkum eboli a také dalších eh, nemocí je podporován evropskými penězi. Čili je třeba říci, že eh, peníze od Evropské unie sehrály opravdu zásadní roli eh, při šíření očkovacích kampaní. Eh, je třeba si uvědomit, že těmi eh, největšími a nejtragičtějšími obětmi eh, byli zdravotničtí pracovníci v Syrii a v dalších státech. Tam se lékaři na milionové populace počívají na desítky. A proč je tomu tak, proč je tam tak málo lékařů? Ne proto, Eh, že by tam nebyly školy, ale je to prostě proto, že oni raději odcházejí k nám do Evropy. Čili chtělo by, abychom, eh, chtělo by to, abychom podporovali jejich zdravotnické systémy a neodčerpávali od nich, eh, neodčerpávali z nich ty nejcennější lidské zdroje. Také si myslím, že jsme se Eh, dopustili chyby v tom, že jsme eh, spolupracovali s velkými nemocnicemi. Eh, daleko lépe se osvědčila daleko lépe se osvědčila spolupráce s menšími klinikami. Takže na to bychom se měli soustředit do budoucna na menší kliniky. A ještě, eh, co si z toho odnášíme? Jaké je poučení? Tyto země jsou ve velmi obtížné situaci. Přišli o eh, farmáře, přišli o úrodu, zastavili se firmy, dokonce malé obchůdky, eh, přišli o personál. A než se to obnoví eh, v malé zemi, to bude opravdu trvat. Eh, Zastavili se programy, jako je, mm, jsou příušnice mm, a další. A pak tady samozřejmě máme ještě eh, sirotky a neúplné rodiny a zdecimované komunity. A tam skutečně bude třeba pomáhat dlouhodobě. Také si musíme uvědomit, že eh, to má také svůj městský rozměr. Slamy jsou opravdu semeništěmi eh, chorob a já bych chtěl říct, že, chtěl říct, že se musíme podívat na příčiny. Hodně z toho je maso z divokých zvířat a e, to je prostě, to, to, to jsou divoká zvířata, není to udržitelné a e, ono se to také ve velkých e, množstvích toto maso prodává do Evropy. My jsme dneska slyšeli, že Evropa je tak silná jako i nejslabší článek a já bych tedy řekla, že právě Eh, toto nekontrolované maso je obrovským rizikem pro naše zdraví. Eh, děkuji za tuto příležitost eh, a za tuto zprávu. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Petičnému. Pan Petičný, já budu poměrně stručný. Chci poděkovat zpravodaji za jednou práci, které si velmi ceníme a souhlasím s vámi zejména v tom, když říkáte, že kromě úsilí, které probíhá v Asili v Africe, abychom izolovali ebolu, tak poslední hodnocení eh, z VHO potvrzují, že v různých zemích eh, se objevily nedostatky například na poli prevence, komunikace nebo eh, kontroly nákazy a také nedostatky ve zdravotnických institucích. Například bylo uvedeno, že nebylo dost nebyl dosažen cíl mm, ochranných oděvů pro 14 zemí, které byly eh, vystaveny kontaktu. A to jsou nedostatky, které ehm, jsou objevovány a mnohé organizace nevládního charakteru eh, se snaží zapojit. Chtěl bych připomenout také krizi, která nebyla v sídle CP citována a jde o lidi, kteří byli v první linii v boji eh, proti ebole. A chci říci, že z našeho hlediska je třeba více zohlednit, že je potřeba izolovat virus, ale nikoliv eh, izolovat také zdravotníky a ehm, nakažené osoby. To znamená, zdravotníci ty jsou vystaveny obrovskému Eh, riziku a měli by mít zaručen eh, přístup eh, k ve své vlastní domovině, přístup k jakékoliv zdravotní péči, například v Evropské unii, kde máme dostatečné vybavení pro to, abychom těmto zdravotníkům poskytli odpovídající péči. Děkuji, říká pan předsedající. Další řeční, paní Šeoperik. September over Ebola. En daarom Děkuji za slovo. Eh, v srpnu jsem se ptala právě na ebolu. A teď bych opět chtěla položit některé dotazy. Chci poděkovat eh, panu zpravodaji. O tomto tématu hovoříme už po třetí. Eh, v Envy, v ACP jsme o tom hovořili také. A myslím si, že bychom se měli z krize s ebolou poučit a podívat se na to, jak jsme reagovali Eh, v Evropě. Myslím si, že je dobré se podívat do budoucnosti pozitivně, můžeme se poučit. Dnes hovořím o ebole, ale můžeme použít například eh, tuberkulózu nebo jiné závažné choroby. Takže pro mě je důležité to, jak se z toho poučíme. A otázkou je, zda jsme vyhradili dostatek prostředků, buď přes agentury nebo nějakým jiným způsobem na to, abychom tuto krizi řešili, protože to je to, co je rozhodující. Podepsali jsme uh, rezoluci, bylo to první usnesení, které jsem já podepsala ve Štrasburku v září a všichni jsme se shodli na tom, že musíme přidělit dostatek prostředků. My jsme přidělili 500 eh, milionů, ale víte, že část prostředků jednoduše přidělena nebyla. A já bych se chtěla zeptat eh, komisi. Máme obrovskou skupinu sirotků a ti potřebují eh, prostředky na budování siročinců a tak dále. Může mi někdo potvrdit, eh, zda se tak děje nebo ne? Je důležité, abychom poděkovali samozřejmě dobrovolníkům, ale také členským státům, protože já pocházím ze země, která udělala obrovský kus práce a my bychom jim měli eh, vyjádřit vděčnost. Vy hovoříte o tom, že je třeba si mít ruce a používat čistou vodu, ale běžte se podívat do, do těchto zemí, jak to tam vypadá, tam často nemají čistou vodu na pití. Pan předsedající, ještě někdo další si přeje slovo? Mark Springer, generální ředitel ECDC. Eh, e Děkuji. Eh, zpráva pana zpravodaje je tak trochu smutnou zprávou, ale bohužel eh, s mnohým, co tam zaznělo, musím souhlasit. A také s ostatními řečníky. A není to nějaký pozitivní příběh. Nejdůležitější je, že se musíme z tohoto poučit. Mohu říci, že v tento okamžik za ECDC máme pět týmů, kteří pracují v Gvineji. A jsou to epidemiologové přímo v terénu a snaží se vybudovat, zřídit lokální systémy tak, aby mohli bojovat proti chorobě. Není to snadné, protože eh, řeší spoustu jiných problémů. Někdy chybí palivo, to znamená, eh, do vzdálenějších oblastí není možné se dostat. A kromě toho jsou zde bezpečnostní problémy. To znamená, ne vždy je možné, aby se náš tým dostal do těch odlehlejších oblastí. A to se odsud řeší velmi těžko, nicméně realita taková je. Pak máme také pozitivní zprávy. Vím, že Africká unie by si přála, nebo respektive už se rozhodla, že zřídí eh, Africké středisko pro kontrolu chorob. A nejenom, že nás v této věci, tedy ECDC, kontrolovali eh, v USA, ale také v Evropě. A to z toho důvodu, že struktura v Evropě by se mohla více podobat eh, struktuře v Africe kde je mnoho nezávislých států. My jsme tedy v kontaktu s Africkou unii a to přes zastoupení EU a doufáme, že se nám podaří je podpořit ve zřízení udržitelnějšího způsobu, jak kontrolovat nakažlivé choroby. Nicméně eh, je tam spousta práce a samozřejmě se z toho můžeme poučit. Je snadné svalovat vinu na VHO nebo nějakou jinou organizaci, ale ve skutečnosti v praxi to tak jednoduché není. Takže nebuďte ve svých úsudcích eh, ukvapení. Děkuji. Slovo má komise. Uh, thank you very much, Chair. Um, my name... Děkuji. Já jsem doktor uh, Filip Mon a pracuji pro ECO. Jako lékař Eh, oceňuji to, že eh, musíme, tedy uvědomím si, že musíme dělat postmortem, ale také myslím, že musíme čekat, až pacient skutečně umře. Je tady obrovská potřeba se mm, vyvodit z toho lekci. V mezidobí jsme udělali spoustu chyb a eh, stále se učíme Ehm, ta epidemie stále trvá. Musíme se zaměřit naše úsilí na vymícení té epidemie. Ehm, současně se však nesmíme příliš byčovat. Evropská unie a komise ehm, odvedly chvály nehodnou práci. Například jako jsme, eh, jsme financovali ehm, VHO, MSF a Červený kříž eh, krátce po té, co eh, epidemie byla vyhlášena. Kolegové z mají program mobilních laboratoří, které byly zmobilizovány do týdne. Vyslali jsme experty ECHO do týdne do postižených zemí. Také jsme eh, se pokusili eh, zachovat služby, které, eh, zdravotní služby, které nesouvisely s ebolou. To je obtížné. Mm, mám kolega promluví o potřebě chovávání zdravotních služeb. Centrum pro mm, krizové centrum mm, vedlo koordinační schůzky během prvních týdnů mezi jednotlivými DG a jednotlivými službami a um, rozšířili je na členské státy velice krátce poté. Mohu říci, že ty probíhaly denně, že řada členských zátů, včetně všech dotčených generálních ředitelství, bylo přítomno na těchto koordinačních setkání od začátku epidemie a stále tak činí. Tyto schůzky byly otevřeny v OSN a dalším partnerům. Um, jsou to partneři, kteří eh, přicházejí pravidelně každý týden. Echo mm, také eh, řídí eh, mechanismus civilní obrany, v rámci kterého je možné požádat o materiální pomoc členských zemí. To je systém, který centralizuje poptávku, předávají členským zemím a ty členské země reagovaly štědře, našly materiální pomoc v rámci eh, tohoto systému. Také jsme mm, vyvinuli značné úsilí eh, s pomocí členských zemí, že nám umožnilo mm, pro mezinárodní pracovní, zdravotníky a mm, humanitární pracovníky, aby mohli být evakuováni v případě infekce. Nezapomeňme, že dva členské státy mají um, Eh, významný status ve dvou z postižených zemí a odvedli tam spoustu práce na kontrole ekonomie, eh, epidemie. Chci také zmínit, že s kolegy z jiných DG jsme zorganizovali již 15. září mezinárodní konferenci k epidem- o epidemii eboli. Většina členských zemí tam byla přítomná, mezinárodní partneři také. My jsme uh, opakovali to samé 12. září. Jak asi víte, 3. března proběhne další mezinárodní konference k ebole a do budoucna se podíváme na to, co je možné udělat pro pomoc těmto zemím. Je tady mnoho případů, kdy jsme byli méně výkonní. Jedna oblast která pro mě jako pro člověka, který koordinoval, se pokoušel koordinovat tu pomoc, eh, bylo, kde, jsme tedy, kde byl problém, to bylo to, že jsme neměli stálý orgán lékařského mm, zdravotnického personálu, který by mohl být mm, využity. ECDC, tam je jenom 350 osob, eh, Centrum pro kontrolu nemocí v USA má 15 tisíc zaměstnanců, jak víte, Británie i Francie museli vytvořit um, systém, rychle vytvořit systém, který by reago- dokázal zareagovat. Takže z toho je možné se poučit, vyvodit závěry. Věřím, že Francie a Německo předložili bílou knihu, která by zvážela vytvoření orgánu Eh, která by byla eh, rezervní kapacitou lékařského personálu se zkušetostmi, které by mohlo možné eh, nasadit. Takže je tam celá řada věcí, které je možné udělat. Parlament udělal něco užitečnou práci a cenou práci, ale stále musíme řešit ekonomii, která teprve probíhá. A teď předám slovo kolegovi z DG Devko, který vám řekne více o jejich aktivitách. Děkuji, já jsem vedoucí oddělení pro západní Afriku v DG DEFCO. Jak už bylo řečeno, konference proběhne 3. března. DGF spolupracuje s Světovou bankou Světovou a VHO o hodnocení potřeb ve třech zemích postižených krizí ebolou. Jsou to tři státy, které jsou v postkrizové, postkonfliktní, velice zranitelné. Mm, je tam mm, neexistence eh, zprávy, což je ještě eh, sociální zdravotní sektor je velice křehký z důvodu nedostatečných investic. To je tedy východisko pro postkrizovou reakci kterou nyní dáváme dohromady s, s tou vládou, protože to také souvisí s rozvojovými plány těch tří vlád. Pro mezinárodní společenství OSN, Světovou banku, eh, my budeme mm, podporovat Guinea eh, Guinea Sierra Leone a Liberii eh, Eh, prostředky z Evropského rozvojového fondu. Tam už máme ustanovení, že základní sociální sektory v těchto zemích budou prioritou. My se zaměříme především na zdravotnictví, bezpečnost potravin a odolnost. Eh, to je také důležité pro tyto tři země a také státní zpráva. Takže analýza programů slabin těchto zemí z minulosti souvisí nebo jsou sladěny s prioritami pro řešení um, krize eboli. Um, Evropská komise poskytla rozpočtovou pomoc v Sierra Leone a Liberii, protože um, tam vznikly rozpočtové deficity, které podkopávaly státy daných, daných státní zpráv v daných zemích hrozila tam situace jako v západoafrické, středoafrické republice, kde ten stát prakticky zmizel. Takže v Sierra Leone a Liberii jsme se zaměřili na zachování existence státu jako takového pomocí přímé rozpočtové pomoci do státního rozpočtu. Značné částky již byly vyplacena v roce 2014 po Ebola e, krize z eboli pro Liboli 3 na 30 milionů euro, Sierra Leone 22,6 milionů euro. Nyní tam pracují zdravotní experti, spolupracují s vládami i v zemích, kde není velice příliš koncentrované zdravotnictví. My chceme pomoci těmto zemím podporovat své zdravotnictví a strategii pro jejich zdravotní sektor pro řešení krize ebole. Zítra to možná, možná bude financováno Británií, Syriloně a USA v Liberii. Některé informace, to jsou informace, které jsem získal včera, to se týkalo syrotků. My máme prostředky, které již byly dány k dispozici v programech, který, kde je vazba mezi naléhavou pomocí a rozvojem a potřebou dělat něco pro syrotky. To byla um, žádost um, od nevládních organizací z Guineje, takže my poskytujeme financování nevládním organizací, aby to řešili. Samozřejmě koordinace by bylo možné zlepšit, nebylo to dokonalé, bylo obtížné najít mm, humanitární pracovníky, kteří by se tam mm, rychle odebrali. V souvislosti s DG Health DG Nevko jsme e, rychle se nám podařilo vytvořit komplexní přístup, který by reagoval na krizi různými nástroji, které máme k dispozici. Načasování samozřejmě záviselo na těch rozvojových nástrojích. Rozvojové nástroje se dlouho nasazují. Komise bude hlavním dárcem pro celý sektor roku 2020. Děkuji, pane Versi. Vrátím slovo. Opiniones de todos los... Děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval kolegům za stanovisko a taky eh, zástupcům EDC. Eh, e Možná, že se lišíme, pokud se týče eh, posuzování komis tedy eh, toho státa epidemie už je plně pod kontrolou nebo ještě ne. A také záleží na tom, jak to vnímají lidé na místě. Nicméně eh, situaci je třeba řešit konstruktivně, to je důležité. Myslím, že se hovořilo o několika aspektech, které jsou důležité. Koordinace, informování, eh, komunikace. E, dokonce e, tady zazněla Podmětná jmenování koordinátora, ovšem to by byl velmi zaměstnaný člověk, e, poněvadž v Africe jsou ještě jiné choroby. Také mně připadá dobré to, co jste říkali o jiných chorobách, které jsou daleko smrtelnější než ebola a i s nimi musíme Afričanům pomoci. Bylo by dobré zajistit lepší koordinaci mezi VAO a EU, to je zásadní. Bylo by dobré sjednotit parametry, ovšem tím to nekončí. Na věci pracují také jiné organizace, třeba Lékaři bez hranic, a ti jsou tam také přímo v terénu pochopitelně je nutné postupovat konstruktivně, poučit se z minulosti, protože v budoucnu přijdou další složité situace, jaké si možná dnes ani nedokážeme představit. No a samozřejmě, mm, ano, e, jsou tam prostě izolované zóny, kam je těžké se dostat a terénní pracovníci dobře vědí, o čem mluvím v mnohých eh, zemích eh, nyní panují ozbrojené konflikty a ty taky nepomáhají. Nicméně můžeme dělat více. Sice jsou místa, kde už toho děláme mnoho, ale potřebujeme vytvořit nové nástroje, které budou flexibilnější a rychlejší v přijímání kroků. Je tady Guinea, Liberie, Sierra Leone, ty jsou nejzasaženější a tam je třeba soustředit tu síly. Ovšem je třeba, aby naše hodnocení vedlo ke konkrétním krokům přímo na místě. Dále eh, máme komunity a geografické oblasti, které jsou zjevně eh, nejohroženější. Sirotci, ohrožené ženy. To vše musí být, musí brát ohled na eh, konkrétní sanitární systémy v těchto zemích. Je třeba je sladit dohromady. A je třeba, abychom vyslali silné signály. Děkuji vám. Děkuji všem účastníkům debaty. Všem děkuji za připomínky. A teď máme 10. únor, což je lhuta pro pozměňovací návrhy. V poledne, jako vždy, 26. března se bude hlasovat v Envy a mm, v, eh, potom 13. 14. července. A teď se dostáváme k bodu číslo 20. Výměna názoru se zástupci Evropské komise a Evropské agentury pro léčivé přípravky EMA o klinických hodnoceních ve třetích zemích. A já dávám slovo koordinátorovi za EPP Petru Lízemu. Děkuji vám, pane předsedo, kolegyně, kolegové. V prosinci bylo zveřejněno, že firma jménem GSK Bioscience prováděla klinické zkoušky v Indii a přitom eh, výrazně porušila pravidla. Eh, my už od eh, schválení zprávy Glenis Wilmet se nacházíme v situaci, že klinické zkoušky, které mají vést ke schválení medicamentů v EU, musí být prováděny ekvivalentně evropským pravidlům. Už léta máme signály, že tomu tak nevždy není, proto debatujeme už nějaké dva, tři roky v tomto výboru eh, klinické zkoušky ve třetích zemích a naší nejsilnější zbraní je samozřejmě odebrání licence. Příslušná agentura minulý pátek se rozhodla, že eh, toto uplatněné plošně eh, vůči všem projektům, ale eh, u těch, kde jsou alternativy, jde zejména tedy o generika od různých firm. Já bych tedy chtěl agentuře EMA poblahopřát k tomuto doporučení a Evropské komisi bych doporučil, aby se tímto doporučením řídila. Eh, my tedy se ještě musíme lépe informovat o tom, čemu tady konkrétně došlo. Měl bych otázku jak na komisi, tak na EMA. Eh, v jejich stanovisku se říká, že nedošlo k ohrožení zdraví pacientů. Pozorovatel se tedy musí ptát, k čemu se tedy provádějí klinické zkoušky. Když přece klinické zkoušky se provádějí tehdy, když jsou důležité otázky. A jestliže e, i máme nedostatečné klinické zkoušky a přesto to nemá tedy žádné důsledky, tedy negativní důsledky pro zdraví, tak jako, o co tady vlastně jde, jestli by nám to komise mohla vysvětlit. Děkuji vám, pane Líze, a nyní dostává slovo pan Rýs, pan eh, ředitel DG eh, příslušného DG. Eh, děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám za pozvání. My zde máme dvě prezentace, jedna je od Evropské komise a je to prostě o rámci, jaké jsme Ehm, tedy v rámci, jaký jsme připravili pro to, abychom se vyrovnávali s těmito situacemi. Takže pokud se týká těch významných nařízení ehm, schválených v tomto parlamentu, ehm, tak je jich tedy eh, několik, eh, včetně našich rozhodnutí. Především jsme se rozhodli, že budeme centralizovat všechny eh, žádosti přes portál EU a za druhé všechny předložené dokumenty, včetně ty, které jsou vydané v příloze, jsou jasně definovány v tomto nařízení. A dále zde máme koordinovaný mechanismus posuzování eh, mezinárodních zkoušek a testů eh, prováděných v průmyslu i v akademické sféře. Eh, pracujeme v současné době na evropském portálu a databázi. Na těch pracuje EMA ve spolupráci s komisí a členskými zeměmi. Celá tato práce je v běhu a zaměstnává mnoho pracovních skupin pracujících na jednotlivých detailech portálu a e, také byla zahájena e, byla zahájena veřejná připomínková řízení. Aplikace tohoto nástroje e, tady doufáme podle našich dosavadních Eh, informací, eh, že tedy nějak koncem roku 16, začátkem roku 17 eh, bychom všechno měli mít pod střechou. Důležitá věc, a to už zmínil pan doktor Líze, je provádění klinických zkoušek proč? Protože eh, sponzoři těchto zkoušek potřebují jistotu, že se klinické zkoušky provádějí v souladu s protokolem a v souladu eh, s eh, principy osvědčených postupů. To je důležité, protože jde o mezinárodní standard a také standard, který je globálně schválen. A nyní tedy předkládání eh, dat a eh, žádostí o klinické zkoušky. Mimo EU musí klinické zkoušky eh, být v souladu s pravidly, které jsou ekvivalentní evropským pravidlům. Čili musí, musí to být tedy příslušným způsobem zveřejněno v příslušném žurnálu. Pokud se týče využívání těchto dat, dat z eh, klinických zkoušek a pro eh, schválení k prodeji, tak eh, my jsme navrhli a provedli tedy to, že vše musí odpovídat standardům ekvivalentním tu EU a je třeba zachovat taky etické principy. To je velmi důležité, protože e, už máme tedy e, stávající e, nařízení a je třeba vyhobět oběma stávajícímu i tomu novému. Dále kontroly. Kontroly klinických testů v EU a i ve třetích zemí provádějí členské země. My nemáme eh, evropské inspektory. Eh, členské eh, země do databáze EU, kterou my tady máme, oznamují své záměry provádět inspekte, inspekce a EMA potom tyto inspekce koordinuje podle toho, kolik máme inspektorů a eh, kam eh, je můžeme vyslat. No a eh, zprávy z těchto inspekcí <clears throat> potom se odevzdávají také do databáze EU. My jsme loni v listopadu tuto problematiku projednávali bilaterálně s Čínou a v březnu nás čeká to tež s Indií. Prezentace EMA vysvětluje, jak se nám eh, podařilo eh, vypátrat ten případ GVK. Eh, de facto svou roli v tom se hrávala i jedna francouzská inspekce, nicméně celý tento proces rozjela Evropská komise. Pokud se týče unijních kontrol, komise provede audit systému v členských zemích a ve třetích zemích. Máme už eh, zkušenosti eh, s, těmito, s tímto způsobem přístupu, zejména tedy eh, audity třetích systémů při produkci APIs. A myslím, že to bylo celkem úspěšné auditní zprávy opět eh, budou dostupné veřejně a zveřejněny prostřednictvím našeho systému. No a poslední snímek unijní kontroly eh, by eh, chtěl zařídit v Irsku naši kancelář pro potraviny a veterinární aspekty včetně ale také APIs, tedy to jsou ty eh, farmaceutické eh, přísady a eh, také souvislosti s klinickými zkouškami. Otázka je, jak k tomu přistoupit, jestli to má být tedy jiný systém nebo použít ten stávající a o tom vám více poví můj kolega. Allez-y, donc monsieur le docteur euh, Švíny. Mm, děkuji za slovo. Protože bude pan Svíny. Ehm, navážu na dnešní diskuzi. Rád bych se vyjádřil nejdříve k celkovému obrázky eh, Eh, distribuování klinických testů eh, na podporu marketingových aplikací, které se dávají EMně a potom také to budeme probíhat inspekce klinických zkoušek, generika, eh, což je právě otázka mm, toho incidentu GVK Biosynthesis, tak můžeme vysvětlit, jak probíhají také ty studie o bioekvivalenci, kliniky, které provádějí tyto studie a potom konkrétně také se vyjádříme k tomu vyšetřování GVK a e, k výsledku předání potom následně e, agentuře EMA a dále také něco k tomu, jaké jsou další kroky. Na tomto snímku vidíte, jak je to s klinickými zkouškami, které jsou předloženy Eh, agentuře EMA. Většinou jde o inovativní produkty, většinou jde o 10 až 100 klinických eh, testů eh, na několika tisících pacientech na podporu každé té žádosti pro distribuci. EMA dostává pouze malou, malou část žádostí, které se týkají generik. Tam většinou jde o jedno, jeden až, jeden až tři klinické zkoušky na několika málo zdravých jedincích. Většina generických žádostí je předkládána členským státům, to znamená, jde to přes vnitrostátní procesy nebo přes vzájemné uznávání nebo decentralizovaným postupem. A tak, jak řekl už můj, můj kolega, tak eh, samotné kontroly provádějí inspektoři členských států EU. EMA s nimi přitom se spolupracuje. Na dalším snížku, snímku vidíte eh, data mm, poměrně eh, širokých klinických testů. Eh, žádost byla předána EMA, vidíte ty zelené plochy, ty zastupují země, od, ze kterých pocházejí pacienti, kteří se zúčastnili těchto klinických testů a data ukazují, že asi 35 pacientů je ze Severní Ameriky, a tedy USA a Kanady, pak eh, část z Evropy, podobné procento a asi 9% z Latinské Ameriky, 2,5% Afrika, 4,7% Rusko, 9,5% jihovýchodní Asie. Například klinické testy z Indie v tomto případě představují 2% celkových klinických testů, nicméně eh, v případě těch bioekvivalentních studií eh, se k tomu ještě vrátím. Tady vidíte, jaký je vývoj. V podstatě tyto stejné údaje ukazujeme z jiného úhlu pohledu. Ukazujeme tady časové rozpětí 2005 až 2013. Ta žlutá linie představuje pacienty, kteří nejsou eh, z Evropy ani ze Severní Ameriky. Naopak modrá linie to je EU a červená linie je Severní Amerika. Vidíte tady za desetiletí nárůst ve všech třech regionech Vidíte také eh, určité výkyvy eh, v porovnání rok od roku, ale celkově jde o nárůst. Eh, ve světě mimo EU a Severní Ameriku, tak tam ty hodnoty jsou o něco nižší. Nicméně, co z toho vyplývá? Za poslední desetiletí, desetiletí jsme získali přístup k datům o Ehm, téměř 1, milionu 200 tisíců pacientů. A tito pacienti byli eh, získáni eh, na různých eh, místech pro klinické testy v asi 107 zemích. Šlo o hm, přes 100 tisíc míst a hm, těch míst je opravdu hodně. Jde o 635 nových žádostí o schválení nebo prodloužení a v souvislosti s tím evropští inspektoři provedli 419 kontrol jménem eh, EMI. Šlo o eh, kontrolu dodržování zásad eh, dobrého klinického postupu. těch pět tisíc kontrol, kontrol, které se týkají agentury EMA, ale jde také o kontroly studií bioekvivalence jak v Evropě, tak mimo Evropu, ať už jde o vnitrostátní žádosti nebo decentralizované žádosti. Některé produkty neodpovídají pravidlům a určitě je také důležitá kontrola probíhajících eh, klinických testů a míst, kde probíhají klinické testy v EU, protože také EU eh, e musí zajistit to, že klinické studie nebo klinické testy, které se provádějí zde, budou eh, v souladu s pravidly. Takže aby my jsme byli dobrým příkladem i v tomto ohledu. Zde vidíte, jaký je vývoj klinických eh, testů, eh, kontrolování GCP, osvědčených klinických postupů. Eh, šlo o centralizovaný postup ze strany EMA. Vidíte to, jaký je vývoj rok od roku a podle toho také, o jaký region jde. Celá řada mm, kontrol zde proběhla, bylo jich stále více rok od roku mm, ta růžová barva nebo růžový sloupeček, nebo takový fialový, to je EU. USA vidíte v béžové barvě a něco málo přes 50%, například 2014 bylo mimo území USA nebo EU, většinou hlavně v Pacifiku, Střední Asii, eh, Jižní nebo Střední Eh, Americe. Co se děje na mezinárodní scéně, hm, už jste to mohli trochu vyčíst z předchozího snímku, kde byly údaje k kontrolám probíhané, které probíhaly k vnitrostátním kontrolám. Vidíte, že roste počet kontrol, eh, máme stále více kontraktů s orgány třetích zemí, probíhají také bilaterální diskuze s USA, Čínou, Indií a nejenom o dobrých kliničních, klinických postupech, ale také o kontrolách těch výrobních míst zpracování. Nese to sebou také sdílení informací a budování kapacit. Mnozí inspektoři, kteří nejsou z EU, tedy jsou tedy z jiných zemí, eh, ze zemí, které jsou velmi aktivní v klinických testech, tak eh, využili možnost školení, eh, které organizovala EMA a inspektoři z EU. My jsme také zblízka sledovali, no pozorně sledovali záporné výsledky kontrol také eh, za spolupráce ještě s jiným regulátorem, k kterému vám ještě řekne několik informací můj kolega. Mm, před několika lety takováto spolupráce vedla k eh, zrušení eh, licencí pro určité produkty právě například v Severní Americe. A týká se to bioekvivalence. Už se spolupracujeme také s FDA, což je velmi důležité, protože když mm, loučíme eh, finanční prostředky, které má EU a USA, tak ten rozsah je mnohem větší. Eh, díky tomu také nemusíme kontrolovat stejná místa, ale naopak se dělíme o informace a eh, tím dosahujeme maximální efektivity a jakmile buď americká strana nebo my zjistíme nějaké informace, ať už pozitivní nebo negativní, tak se o ně podělíme. Mm, konkrétně, pokud jde o ty studie bioekvivalence a generika, tak eh, my jsme ještě rozšířili naši spolupráci s FDA, zařadili jsme do toho také právě kontroly generik, kontroly eh, samotných míst, kde dochází k výrobě nebo kontrole eh, laboratoří a mnohem úžeji spolupracujeme i v této oblasti, což je podle mě mimořádně důležitá součást budování takového celosvětového katalogu klinických testů a laboratoří ať už jde opět o výsledky pozitivní nebo negativní s cílem eh, zvýšit standardy. Už jsem se vyjadřoval ke školení a vzdělávání. Mm, umožňujeme neevropským orgánům, aby jejich inspektoři se zúčastnili našich vzdělávacích kurzů, našeho každoročního programu, týká se to inspektorů z Číny, Ruska a dalších zemí. Loni jsme spustili také online eh, vzdělávání pro nové inspektory, rozšířili jsme tento program i pro neevropské orgány a eh, úzce spolupracujeme s francouzskou agenturou. Mají zvláštní zkušenosti právě s kontrolami klinických testů u bioekvivalence a mají tedy eh, vypracovány konkrétní eh, specifické školení pro inspektory zaměřené na tuto oblast. Proč jsou tyto klinické testy důležité a proč se provádějí? V případě generik eh, jde o kopii původního léčivého přípravku a ten, ta generikum je potom um, prodáváno na trhu jakmile vyprší platnost licence na ten původní originální lék. Většinou se jedná o jednu, dvě, tři studie bioekvivalence na několika málo zdravých dobrovolnicích a u bioekvivalence jde o křížové odkazy na tu původní společnost, na ten původní lék. Ta studie bioekvalence má potvrdit, že množství té látky v krvi je ekvivalentní jako u původního léku. Většinou jde opět o 20-24 zdravých dobrovolníků. V jedné fázi eh, těch klinických testů si berou ten původní lék a v druhé fázi eh, užívají generikum a požadavek je, aby profil jejich krve byl stejný v případě užívání eh, generického léčivého přípravku jako u toho původního. Takové jsou považavky, eh, požadavky evropské farmaceutické legislativy a existují proto velmi podrobné pokyny, jak se tyto studie provádějí. Kdo provádí takovéto studie? V případě bioekvivalence to řeší tzv. CRO, což jsou smluvní, výzkumní, smluvní výzkumné organizace, tedy podniky, eh, společnosti, které provozují kliniky, mají laboratoře, tam se dostaví dobrovolníce, je jim odebrána krev, dostanou příslušné léky. A jsou tam tedy laboratoře, které testují eh, jejich moč a krev kvůli způsobu, jakým jsou generika prodávána a uváděna na trh, tak je několik organizací, které tak činí, ale využívají stejný, stejný produkt, kupují to ze stejné fabriky, to znamená staví na eh, stejné studii o bioekvivalenci, ale potom to balení a ten způsob, jakým eh, marketují produkt, je jiný protože to řeší jiné společnosti, nicméně vycházejí ze stejné studie o bioekvivalenci. A máte tady ten velký multiplikační efekt, jako to bylo v případě té společnosti GVK. Eh, Licence eh, neprobíhá automaticky, Každá žádost je vyhodnocena na základě zvážení rizik, na základě zvážení potřeby kontroly Zohledňujeme také předchozí historii eh, kontrol, například pokud zjistíme, že tam žádná kontrola v minulosti neproběhla, tak naopak ji teď uděláme, nebo naopak pokud jsme zjistili, že mm, v historii jsou nějaké závažné incidenty, tak opět nastane kontrola. Potom řešíme také eh, potvrzení testů, ty informace z krevních testů, zda tam jsou rozdíly, diskrepance, nesrovnalosti a tak dále. Kdo odpovídá za provedení klinických eh, zkoušek? Jsou to tzv. sponsoři, sponsoři klinických testů. Eh, může to být jeden z držitelů eh, povolení k prodávání tohoto generika, nebo ten, který potom prodává ten lék evropskému distributorovi. EMA a členské státy už celou řadu let už se spolupracují, eh, řeší to, kdo, tedy který CRO eh, má danou věc na starosti. A na základě toho se prioritizují kontroly to se mimo jiné týkalo také právě GVK. Na dalším snímku vidíte, že na rozdíl od eh, distribuce inovativních klinických testů, tak eh, tady informace vycházejí eh, z kontrol k bioekvivalenci a vidíte, že nejvíc kontrol klinických testů probíhá v Indii, 105 mm, z celkového počtu 143. Ty ostatní se týkaly Eh, inovativních produktů. Pak tady mám Itálii, Kanadu, eh, Rumunsko a Německo. V případě Německa vidíte, že na rozdíl od Indie jsme provedli více než tisíc kontrol a pouze 19 z nich se z nich týkalo bioekvivalence. Eh, naopak velmi mnoho klinických testů v Německu se týkalo inovativních produktů. Náš program inspekcí je velmi aktivní například 105 v Indii eh, vyplývá ze vnitrostátních eh, procesů udělování licencí. Nyní případ GVK, je to jedna z těch eh, kontraktních výzkumných organizací, provozují laboratoře. My jsme tam provedli kontrolu, jak na klinice, tak v laboratořích a zjistili jsme porušení pravidel u studie ECG, elektrokardiografů, které, to znamená, tam se kontrolovala, zda ti absolventi eh, studie po ukončení eh, klinických testů eh, jsou stejně zdraví jako na začátku. Hmm. Jednotlivé předměty byly označeny různými jmény, takže to nebylo úplně jasné. A to porušení pravidel probíhalo několik let, v letech 2008 až 2014 a týkalo se to různých pracovníků GVK. Nicméně toto není součást eh, mm, kontrol těch klinických testů bioekvivalence. Týká se to systémových problémů. jde také o důvěru v kvalitu systému dané kliniky a mm, potom další věci, které nelze zpětně měřit, ale mm, ta důvěra a tyto další aspekty byly vlastně narušeny. Současně proběhla také kontrola ze strany Spojeného království, ale tam um, žádné eh, systematické problémy při kontrole, eh, při kontrole laboratoře GVK zjištěny nebyly. Hovořili jsme také o bezpečnostním dopadu na eh, pacienty, ale nezjistili jsme, že by eh, to mělo nějaký dopad na jejich zdraví. Teď eh, postup předávání. Evropská komise dostala informace od francouzské agentury prostřednictvím postupu podle článku 31 na žádost CHMP to bylo předáno EMA e mm, na základě tohoto článku je třeba vyhodnotit eh, potenciální dopad eh, zjištění kontrol, jaká jsou rizika, jaké jsou přínosy a tak dále. A minulý týden bylo eh, zjištěno, že zjištění podkopávají důvěryhodnost klinických testů, které provádějí GVK a na základě toho a s ohledem na to, že ty, ta činnost začala už v roce 2014, tak klinické zkušenosti jsou považovány za nedůvěryhodné pokud jde o vyhodnocení rizik léčiv. V druhé polovině roku byly, to znamená červenec, srpen, eh, byly vyhodnoceny výsledky eh, kontrol. Eh, my jsme učinili opravdu preventivní opatření, tak abychom chránili evropské občany a abychom také zajistili standardy pro klinické testování, aby pravidle pravidla byla dodržována. Týká se to celé řady produktů, protože jedna klinická zkouška se může týkat eh, vícero licencí a mm, také jedna klinika provádí každý rok obrovský počet klinických eh, testů. A pokud se podíváme na to dané období, asi 10 let činnosti, tak se to týká celé řady eh, povolení. U 300 eh, případů jsem měl dostatek eh, důvodů pro to, aby zůstaly tyto produkty na trhu, protože se měly klinické testy z jiných prostředků, z jiných zdrojů, ale u některých léčiv jsme měli nedostatek studií, takže došlo k pozastavení licence, nebo bylo doporučeno pozastavení licence, teď je na eh, tom, aby tento návrh, toto doporučení bylo vyhodnoceno a rozhodnutí o tom, zda dojde k pozastavení nebo ne, bude potom sděleno členským státům. V případě léčiv, které jsou pro pacienty klinické, to znamená neexistuje pro ně na trhu náhražka, tak eh, členské státy mají povoleno i nadále eh, povolovat na trhu ale je zapotřebí provést do 12 měsíců nové klinické testy bioekvivalence. Na závěr, eh, jak to vypadá s dalšími opatřeními, eh, musíme se zaměřit zejména na tuto oblast. Jede o velmi složitou oblast, eh, různě se jednotlivé subjekty propojují, je třeba informace konsolidovat, protože těch organizací je spousta, využívají často eh, stejné údaje tedy ze stejných klinických eh, studií, takže my musíme všechny informace konsolidovat a dát je k dispozici potom regulátorům nejenom v EU, ale také poskytnout našim mezinárodním partnerům, tak abychom mohli vytvořit ten takzvaný katalog eh, klinických zkoušek. Takže je potřeba zvýšit sdílení informací s našimi partnery. My jsme v této oblasti velmi aktivní. Ehm, je třeba zlepšit eh, kontroly, které vycházejí z vyhodnocení rizik. Dále bychom chtěli mít eh, workshopy eh, s samotným odvětvím pro generika, abychom zdůraznili potřebu dohledu Týká se to například kvality jejich klinických testů a pokud dané subjekty sami neodpovídají za tyto klinické testy, tak eh, eh, je třeba poukázat na to, že by to mělo systémově fungovat správně. Potom eh, mm, zvýšené sdílení informací a posílená koordinace jednotlivých inspekcí to znamená větší sdílení informací jak v EU, a to o plánovaných inspekcích, o zprávách z inspekcí, a zejména se týká také kontrol ve třetích zemích. A jeden z důsledků tohoto je, že, jak asi už víte, zveřejnili jsme doporučení o transparentnosti informací, týká se to také předpisu ke klinickým testováním a Výsledkem je to, že zprávy budou veřejně dostupné, zprávy o těch klinických testech. To znamená, bude možné tyto informace sdílet a bude možné do nich nahlížet. Děkuji, pane doktore. Mám tady uh, žádost o slovo pana Grote. Já jsem kontaktní osoba parlamentu a chtěl bych poděkovat Emma za prezentaci a analýzu, eh, že jsme měli možnost eh, o tomto jednat. Já chci konstatovat, že EMA pracovala velice rychle. Když se podíváme, je to tisíc návrhů, které muselo být zpracováno, to je hodně. I v krátké době lze říci, že to fungovalo. Na závěr ale pan Sviny poukázal na to, Eh, jak se z toho lze poučit, aby to bylo ještě lepší, abychom se mohli lépe domluvit s Američanými a dalšími, když jde o provádění inspekcí. Takže musíme dbát na to, aby ta síť byla ještě hustší mezinárodní. O tom je třeba mm, ještě mluvit. Já nejsem dlouho kontaktní osobou Emma byl jsem, kritizoval jsem, že jsme nebyli informováni, takže teď eh, je dobré, že to dobře funguje. Eh, je dobře, že na to reagovali. Eh, tady bychom měli v EU vytvářet ještě lepší síť také mezinárodně a Eh, také eh, když se o tom mluví negativně, by bylo lepší se domluvit na tom, jak na mezinárodních kontrolách a inspekcích, protože existují studie mimo Evropskou unii a co se týče bezpečnosti, to je fakt i bez eh, smlouvy o volném obchodu. Existuje tady možnost vyvíjet tlak na to, aby ty inspekci, standardy inspekcí, abychom je společně zvýšili, společně s Američanemi, když uzavíráme uh, smlouvy o nem obchodu. Um, tento týden to s tím to nesouvisí, ale v, uh, v této souvislosti se také mluvilo o TTIP. Um, ehm, je, ještě jednou chci velice poděkovat, že to šetření proběhla tak rychle a e, tady je potřeba pochválit Emma, která se, se toho zhostila takto. Pan Pěcha. Děkuji, pane předsedající. To byla velice vyčerpávající zpráva na agence EMA, ale v e, některých věc mám obavy. Jedna věc se týká státu Evropské unie, ale to zase není takový eh, problém, poněvadž máme eh, v farmaceutickém právu a v klinických výzkumech eh, s tím tedy problémy jsou. Ono to není všude dobře implementováno, někde vůbec ne, tak ale to je na jinou diskusi. Ale pak hovoříme o třetích zemích. Eh, to jsou dvě části. Jedna z nich jsou Spojené státy a jejich eh, eh, federální agentura pro léčiva, tak tam oni nejsou na stejné etapě jako my. Čili jak to je tedy se vzájemným uznáváním amerických a evropských léčiv, protože ve Spojených státech byly velké skandály u eh, mnoha léků a mnohé to stálo eh, miliardy dolarů odškodnění. A byly to tedy léky, které byly registrovány eh, tou federální agenturou pro léčiva. No a pak tady máme ještě jiné třetí země, a to jsou rozvojové země Indie, Pakistan, Čína. A tady ten nedostatek koordinace mě poněkud znepokojuje. Proč? Eh, v každém tom léku je tatáž účinná látka, ale eh, liší se názvy, je jich někde pár, někde několik desítek. Čili tady snad eh, není třeba čeho se bát. Jestliže účinná látka je v Evropě schválena, tak čeho se tady bát? Snad toho, že tady producent, který nějakým způsobem to vyrábí a, a dává tomu jiný název, tak jako to by mělo být všechno v pořádku. Ale v pořádku to není. Otázka je, jestli Evropská agentura EMA e, má důvěru vůči těm, kteří provádějí ty klinické testy. Existují nějaké, já nevím, akreditace nebo něco, které by ověřovaly věrohodnost procesů, které eh, všichni používají. To, u generik to často bývá skandál. A jsme tady svědky zdravotnických thrillerů, eh, které tedy k nám občas dolehnout protože často i naše, eh, naše klinické eh, výzkumy jsou, se často provádějí právě v těchto třetích zemích, páči to tam prostě levnější. Grazie, grazie Presidente. Eh, ringrazio anche la Mm, děkuji, pane předsedo. Děkuji také eh, komisi a děkuji agentuře EMA za práci, kterou odvádí u tohoto důležitého tématu a děkuji také za dnešní diskuzi. Já plně souhlasím s tím, co řekl Peter Líze, eh, co řekl k tomu, mm, jak to je s tím, že když neproběhnou klinické testy a že to je bez rizika pro pacienty. A podobně toho mě znepokojuje sociální aspekt eh, Eh, který má dopad zejména na ty nejzranitelnější části populace v posledních letech, zejména mimo území EU eh, a USA nebo Severní Ameriku jsme pozorovali obrovský eh, nárůst klinického testování často na dětech, které vůbec si nebyly vědomy toho, co je jim dáváno jako lék. A my si myslíme, že je um, zapotřebí toto tvrdě trestat. trestat takovéto farmaceutické firmy, které uplatňují tyto postupy. A zajímalo by mě, zda je možné eh, používat adekvátně nebo uplatňovat adekvátní kontroly ve všech fázích eh, klinického testování. A zajímalo by mě také, jakým způsobem se snažíte kontrolovat tyto kontroly na celosvětové úrovni. A tady souhlasím s tím, co řekl právě kolega Pěča. Netýká se to pouze Severní Ameriky a EU, ale také těch třetích zemí, kde dochází k méně kontrolám přímo v, terén, v terénu a kde je tedy snaží uplatňovat takovéto experimentální praktiky, které jsou rizikové. Merci beaucoup, euh, cher collègue. Monsieur Lise, vous souhaitez à, euh, à nouveau prendre la parole? Žení kolegové, pane euh, Lise, chcete si ještě vzít slovo? Ne? Tak v tom případě dám slovo zpátky panu Rýsovi. Thank you for... Uh, Děkuji za řadu užitečných komentářů k mezinárodním spolupráci. My spolupracujeme úvce s FDA, uh, vztahy, mm, konsolidovat vztahy mezi EMA a e FDA a vytvořit systém, který by nám umožnil přesouvat zdroje z inspekce eh, mezi tím a zaměřovat se na státy, které třeba, kde třeba dělat větší inspekce, jako je Indina, Indie a Čína. TTIP, to je samozřejmě další uh, eh, pobítka, bychom o tom diskutovali. Máme pracovní skupina mezi komisí EMA a členskými státy, Eh, hledá nejlepší způsob, jak fungovat. Výsledky by měly být do června tohoto roku, pak uvidíme. Co se týče mezinárodního společenství, je tady iniciativa Mezinárodní koalice legorátorů, která se schází a mm, to otevíráme mm, zemím jako Japonsko, USA, Austrálie, Evropská unie, a dalším zemím. Jižní Korea, celá řada dalších zemí, která má zájem se vrátit do toho klubu těch, kteří chtějí pracovat lépe. Také eh, reformujeme mezinárodní eh, konference harmonizace, což je dobrovolný proces. Mm, my chceme mm, tvářit standardy, které jsou dlouhodobě uznávány. Tady, jsou tady země, které jsou um, více angažované, některé méně angažované. Uh, co se říct, že uh, týče klinických testů, tak my bychom se přáli, aby se používalo více uh, léků, um, protože um, je poptávka potom, aby se léky daly používat u dětí. To má samozřejmě mm, důsledky, že máme více klinických testů na dětech. Ale musíme zajistit, aby ten pacient byl co nejvíce sledovány, to jsou tedy etické výbory, profesionální, etické kodexy a podobně. Děkuji. Já eh, to, o čem mluvil eh, RIS, má dobré klinické praxe, inspekce a tak dále. To je všechno prioritou. Jsou tady výměny mezi regulátory, konkrétně specificky mezi Evropou a USA. Eh, jsme kolegové z členských států jsou neustále v kontaktu s USA, vyměňujeme si inspekční zprávy, telekonference. Na jedné straně můžeme eh, díky tomu jednat společně, když dochází k nedodržování předpisů, ať je to eh, klinický test nebo hm, nějaká továrna. A současně jsme si vědomi eh, toho, kde jsou pozitivní výsledky, tak místo abychom se vždy vraceli k těm Eh, do těch eh, již, kde jsme byli, tak se eh, vydáváme jinam. Takže jsou tady synergie mezi severoamerickým a evropským systémem, které se rozvíjejí a je tady ochrana um, marketingových, marketingových organizací, výrobce, aby se zajistilo, že ty výrobky jsou odpovídají standardům základní pravidla v Americe a v Evropě jsou podobná. Inspektoři se snaží to eh, eh, zohledňovat, když provadí inspekce. Už máme hodně zkušeností, jsme navzájem eh, jsme obeznámeni s těm pravidly. Když je zpráva inspekce, že nějaké, loka, nějaké centrum je dobré, když, jim, když nám to řeknou, nebo když my jim řekneme, že je někde problém, jsme schopni zase na tom spolupracovat. Byly případy, kdy nejenom USA, Evropa, ale také VHO spolupracovala eh, na inspekcích některých center. To do budoucna to vyžaduje dobré datové systémy, dobré katalogy všech těch center, výrobců nebo klinik, co se týče ochrany eh, zranitelných eh, pacientů, jak řekl, eh, říkal doktor Lise, proběhlo nedávno no, nějaké výměny evropští inspektoři, regulátoři publikovali pokyny k očekávání, především k ochraně dětských pacientů a co očekáváme od zkoušek prováděných mimo EU to bylo publikováno, následovalo řada kroků, počet případů spolupráce, školení a podobně. Také je povzbudivé, že stále více inspektorů se účastní školení eh, z těchto zemí a mm, eh, také tady byla eh, inspekce v Indii, to se týkala klinických testů, to byla významná především na, pro ochranu zranitelných pacientů, předmětů těch e, testů, které mají zvláštní místo v novém evropském nařízení. Já doufám, že jsem zodpověděl vaši otázku. Děkuji. Děkuji za vaši odpověď, také děkuji za kvalitu této debaty, které je velmi důležité. Snažíme se e, e, tedy ukázali různé intervence že e, jsou, vytvářejí lepší e, kontroly v třetích zemích. A když ta to legislativa vstoupí v platnost, tak tyto kliniky nyní musí být registrovány. To však plně nevstoupí v platnost eh, před do května 2016, takže musíme trvat na tom, aby ty inspekce probíhaly korektně, aby všechno eh, bylo při respektování eh, těchto nových pravidel. Nemáme tedy nic dalšího k bodu různé, takže děkuji tlumočníkům kteří eh, jako vždy pracovali velice dobře a sejdeme se na příštím zasedání 23. a 24. února. Hezký večer.